na 26 eh, v prosinci 2010. V tom stejném období zaznamenali dolar a jen pokles měnových rezerv. A podobně se to vyvíjí i tam, kde hovoříme o euru jako o měně transakcí a o měně, v které jsou emitovány dluhopisy. Takže euro je úspěch. Na druhou stranu však platí, že v některých zemích eurozóny probíhá e, krize státního dluhu, navíc finanční sektor je velmi ohrožen a některé země se potýkají s nedostatkem konkurenceschopnosti. Tato krize poukázala na řadu problémů a výzev, jež musíme v rámci eurozóny řešit. Některé z nich jsou krátkodobého charakteru, jiné jsou střednědobého charakteru. První problém, jak se vypořádat s negativním eh, propastí mezi dluhovou krizí a finančním sektorem a skutečnou ekonomikou. To je trouhelník, na níž musíme odpovědět. Základní otázka však je, jak má vypadat vztah mezi měnovou politikou a finanční stabilitou. V smlouvě je uvedena jasná hierarchie. Uvádí se tam jasné cíle. Zároveň však neplatí, že by tyto dva cíle měly být naplňovány eh, v neprospěch jeden druhého. Zároveň však platí, že v rámci eh, toho je nejdůležitější eh, finanční mechanismus. Akciové trhy, trhy s nemovitostmi, zde všude jsme zaznamenali bublinu. Dlouhou dobu se to nevnímalo jako problém měnové politiky. Tak to byl první úkol. Druhý úkol. Krize jasně ukázala, že Hospodářské vedení měnové unie je stále ještě slabé, nebo obecně řečeno stávající situace v měnové unii bez fiskální a politické unie představuje nestabilní rovnováhu a Nedávný legislativní balíček je důležitým krokem v prosazení paktu stability a růstu, nicméně musí následovat další kroky, tak abychom byli schopni zachovat stabilitu eurozóny. Mandát ECB nebude nějak pozměněn, pokud se vydáme touto cestou. Ovšem do celé situace vstoupí další hráči. Celá problematika je více daňového charakteru a proto znamená, to znamená hovořit více o politické integraci. Další úkol, třetí úkol. Musíme řešit, jakým způsobem může ECB upravit eh, své stanovisko k měnové politice a jakým způsobem může ukončit nestandardní opatření. S tím, že se normalizuje měnová politika, to představuje hlavně mechanismus stability, který je dočasný, omezený a izolovaný. Stá se však v kontextu krize, že ECB je v eurozóně jediným aktérem, který může jednat a umí jednat rychle a rozhodně. Otázka tedy zní, co má udělat zbytek eurozóny, aby ECB nebyla jedinou institucí, která je schopna v dané situaci jednat. Co se musí odehrát, aby ECB mohla ukončit své nestandardní kroky a svá nestandardní opatření co nejdříve, to znamená, kdy to trh dovolí. Je třeba tyto kroky dobře rozfázovat, zvláště ve stávajícím prostředí, které je v tuto chvíli charakterizováno řadou nejistot. Když se vypořádáváme s těmito úkoly a problémy, tak musíme vždycky brát v potaz, že Evropa není ostrov. Nikdo není ostrov sám o sobě, v izolaci. Ačkoliv krize způsobila to, že se každý díváme hodně na svoji vlastní situaci. Musíme se dostat do eh, vazeb a partnerství s ostatními, s našimi sousedy a s vznikajícími ekonomikami. To představuje všechny oblasti politiky, včetně měnové politiky. Je třeba posílit spolupráci a respektovat různé okolnosti, různé mandáty a různou minulost jednotlivých zúčastněných. V tomto smyslu máme sdílenou odpovědnost, která se ovšem liší. Vzhledem k mému eh, vzdělání a praxi si myslím, že jsem dobře vybaven k tomu, abych mohl se zasadit o naplnění těchto jednotlivých úkolů. Soustředil jsem se ve své kariéře hlavně na Evropskou unii, eurozónu a mezinárodní hospodářské řízení z různých úhlů pohledu. V Německu na univerzitě v Bonu jsem absolvoval eh, ekonomickou fakultu, mám MBA z Itálie a začal jsem působit o soukromé konzultační společnosti v Kolíně, kde jsem se mimo jiné podílel na fáre projektech v Německu, eh, v baltských státech a tehdy i Československu. Pak jsem nastoupil v roce 2006 na ministerstvo financí a do této chvíle zde působím. Původně jsem byl v divizi světová ekonomika, měnová problematika a skupina G, v tuto chvíli už je to G7. Řešil jsem problematiku azijských států, azijské krize, byl jsem asistentem ministerstva zahraničí a měl jsem na starosti hospodářské záležitosti. V roce 2002 jsem se stal mm, zástupcem ředitele Evropského oddělení. V březnu 2003 jsem se stal generálním ředitelem eh, úseku pro finanční trhy. Tehdy do naší práce spadly i mezinárodní záležitosti. Tento úsek dozoroval různé eh, orgány, různé agentury, včetně FVV, Banking Group, German Debt Management Agency a Financial Market Supervisory Agency. Eh, tento úsek zodpovídal i za G7, G8 a G20, stejně jako za Mezinárodní měnový fond a vztahy s Evropskou unii. V roce 2008 jsem se stal ministrem zodpovědným za hospodářství, za evropské záležitosti a finanční trhy. Jsem členem několika evropských a mezinárodních výborů, včetně zástupců G7 a G20, EFC, Eh, Evropské pracovní skupiny, jsem členem správní rady EFSF a eh, Rady finanční stability. Jsem také zástupcem Německa u Světové banky a Banky pro obnovu a rozvoj. Jsem členem dozorčí rady u Deutsche Telekom a GIZ, což je náš náš orgán technické spolupráce v oblasti rozvoje. Jsem předseda dozorčí rady finančního dohledového orgánu, který a e, rozhodovacího orgánu. V roce 2011 jsem se stal um, výkonným šerpu pro um, summit G20, který vedla kancelářská Merklová. A spolu s mexickým kolegou předsedám skupině, pracovní skupině G20 pro reformu mezinárodního měnového systému. Po pádu Lehman Brothers v roce 2008 jsem spolu s Jensem Weidmanem a, a Weberem Webrem jednal o odezvě na finanční krizi, na odezvě na potřebu stabilizace bank, finančních trhů a jednal jsem rovněž také o možnosti stabilizační agentury. Když došlo ke krizi státních dluhů, tak jsem se intenzivně podílel na řešení této krize. Rovněž jsem se podílel na ustavení EFSF, a na přípravě ESM. A možná je běžné, že v takovéto situaci člověk hodně hovoří o sobě a stále začíná větu slovíčkem já. Mně je ale zcela zřejmé, že to, tyhle úkoly mohl odvést pouze eh, tým s velkým nasazením a já jsem měl to potěšení tento tým a vést v posledních letech. Dobře. Já bych jen se ještě stručně vyjádřil k dvěma záležitostem. někteří z vás možná řeknou, nejsem centrální bankéř. To opravdu ne, to platí. Ale v průběhu své kariéry jsem vždycky úzce spolupracoval s centrální bankou, jelikož v Německu se v rámci bankovního dohledu rozděluje jí pravomoci, stejně jako se eh, rozdělují v, v MMF. Je takže otázka zní, jestli je to takový společný vesmír pro všechny. Já jsem se zabýval problematikou Evropské centrální banky od jejího založení. Takže si myslím, že toto rozmanité E, zázemí, které přináším, může být velmi prospěšné. A Důležité zde je upozornit na komunikaci. Evropská centrální banka musí být schopna komunikovat svoji strategie evropským občanům a zástupcům občanů v Evropském parlamentu a to je zásadní. To je zásadní proto, abychom si uchovali nejdůležitější hodnotu, kterou jakákoliv centrální banka má, a to je důvěryhodnost. Co se týče komunikace, tak to je velmi náročný úkol. Vzhledem k tomu, že jednotná měnová politika se setkala s různými eh, postoji v jednotlivých 17 členských zemích. Jsou tam různé podmínky, různá historie, kultura, používaný jazyk. A důležitost společné měny zároveň znamená, že globální finanční trhy nám naslouchají. Tahle kombinace vytváří naprostou nutnost, aby Evropská centrální banka hovořila jedním hlasem. Já to uzavřu tím, že chci říci, že eh, svými zkušenostmi chci přispět fungování Evropské centrální banky tak, aby jednala ku prospěchu Evropské unie, eurozóny a jejich občanů, aby působila v rámci svého mandátu, který ECB má. A tímto mandátem je hlavně zachování cenové stability. Já bych se o tohle rád zasazoval s jasným uh, cílem. Jsem někdo, kdo má německý pas, ale zná hospodářskou a politickou situaci v Evropě velmi důkladně a e, je připraven se zhostit e, těchto úkolů. Děkuji. Děkuji. Přistoupíme k dalším otázkám. Za EPP Evan Lagen. Prosím. No, Nikoli. Takže Jean-Paul, prosím. Dobře, nemám to tady upraveno. Jean-Paul to nevadí, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Děkuji, vítám vás v našem výboru a myslím si, že můžeme hned začít s otázkami. Jste na začátku řekl několik věcí, které se mi opravdu velmi líbily. Hovořil jste o tom, že neexistuje žádná krize eura. A proto já si myslím, že vy byste to měl neustále opakovat. A teď jedna velmi aktuální otázka. Paní Merkelová a pan prezident Dali se včera setkali na večeři a také na schůzce po večeři a hovořili o rekapitalizaci banek říkali, že samozřejmě souhlasí s touto rekapitalizací, ale nehovořili o detailech, jak by to mělo probíhat. O detailech se bude hovořit později znamená, zda teda to opravdu bude nutná záležitost a trošku taková horší otázka. Myslíte, že je to dobrá metoda přímo s tímto principem, nebo v podstatě hovořit o tomto principu, zatímco nebudeme realizovat tento princip a v podstatě trhy jak si můžou na to reagovat opravdu velice negativním způsobem? Děkuji. Yes, first. První věc. Stručně. Souhlasím se vším. Ano, měli bychom to eh, říkat eh, opravdu často a tak dále. Měli bychom to zdůrazňovat, protože žádná krize eura neexistuje. Prostě měli bychom to neustále zdůrazňovat. Měli bychom velice jasně a hrdě říkat, že máme stabilní a silnou měnu a měli bychom to opravdu říkat všude. Hovoříte, zmínil jste se o setkání francouzského prezidenta a německé kancléřky ze včerejška. Ano, je to dobrý výchozí bod dosažení tohoto, této dohody Francouzsko německé, ovšem není to dostatečné ani pro eurozónu, ani pro EU. V podstatě je to dobrá schůzka, je to takové východisko, ovšem musíme eh, se otevřít našim partnerům a ostatním sousedům. No ale podrobnosti ohledně rekapitalizace bank. To by podle mého názoru měl být jeden prvek komplexního balíčku, který musíme připravit pro eurozónu a především pro reakci na řeckou situaci. Takže jeden prvek, který ovšem nesmí být osamocen. Žádný nástroj sám o sobě nám nepomůže. Musíme rozhodnout o balíčku. Jedna celá, teda to je jedna věc, rozhodnout o tomto balíčku a poté udělat z něj provozní balíček, v tom správném pořadí ho realizovat a tak dále. Tento balíček musí představovat pět prvků. Jednak důvěryhodné řešení pro řeckou situaci, druhý prvek připravit se pro případ potřeby vybudování takových těch balů a posílení nových nástrojů evropského nástroje finanční stability, které by omezily rizika nákazy. A třetí je nejúčinnější využití možností tohoto nástroje evropského, evropského finančního nástroje stability. Dále to je, banko, dále to je rekapitalizace bank, to je další takový val a dále zajištění přístupu bank k krátkodobým, ke krátkodobým financím. To by mělo proběhnout eh, v rámci 27, tak abychom zabránili nějaké stigmatizaci Čili ne každá instituce sama o sobě, ale všichni společně systematicky v rámci všech důležitých bank EU 27. Čtvrtý bod tohoto komplexního balíčku je závazek k zdravější fiskální monetární politice těch zemí, který se to týká, jednak zemí, které již mají problémy, jiné, které, u kterých vidíme riziko nákazy a lepší zpráva, to je pátý prvek EMU Unie, to znamená v tom období, které bude vyžadovat změnu smluv. Čili ano, odpovídám na vaši otázku. Já jsem pro kapitali- rekapitalizaci bank jakožto součást širšího komplexního balíčku a ne jakožto uh, jednotlivého pouze samostatného nástroje. Ptáte-li se mě, zda je to dobrá strategie, to zná včera proběhla, teda že včera proběhla ta tisková konference, ty podrobnosti a tak dále. Já si myslím, že potřebujeme čas, abychom elaborovali nad tímto balíčkem, čili včera dosáhli takové širší dohody a nyní musíme rozpracovat ty detaily, podrobnosti, a počkat na summit, který proběhne 23. října. Děkujeme, říká paní předsedající, za SAD. Myslím, že Antolie, nám, nevím, jestli došlo k nějaké změně pořadí, kdo vystoupí nyní. Dobře, čili Antoli bude první. Okay, so no, you, you, you are going first. Čili vy teda vystoupíte jako první, nebo? Sharon, you are mixed up when it to the big... Uh... A vidím, Sharon, že jakmile hovoříme o velkých frakcích, tak v tom máme trochu zmatek, to nevadí. Pana Asmusene, vítám vás jménem SAD v tomto výboru. Já se chci zmínit k jedné otázce. Vy jste o tom hovořil velmi často. Jde o ten mezinárodní kontext. Uh, vy se jaksi i ve vašem životopisu neustále odkazujete na G20, i když hovoříte o své politické kariéře. Ono to zní dobře ale já bych rád věděl, co tím vlastně konkrétně máte na mysli. Hovoříme tady o měnové politice, protože já si pamatuji, jak ještě před krizí pan Böfinger byl vlastně eh, takovým člověkem, který jak si stál mimo, ten hovořil o té neutralizaci, mm, změnila se ta situace, nebo v podstatě vy teďka zastáváte víc tu regulaci, to znamená takové to určité poručnictví, to, co vlastně vyplnulo ze setkání G20. A v tuto chvíli, kdybyste v podstatě měl opustit státní správu, tak eh, když byste si dovedl teďka v tuto chvíli představit, že byste byl tady na úrovni společenství a měl byste hovořit eh, s ministry členských států, tak byste mohl se na to dívat možná trošičku jinak, jestli na to vůbec budete mít eh, čas, ale členské státy v podstatě tuto šanci v minulosti zablokovaly a jak bychom mohli toto změnit? Jak bychom to mohli změnit i na pozadí toho, že již eh, rok a půl nejsme schopní vyřešit jaksi hospodářskou krizi státu, jehož hospodářské aktivity odpovídají polovině hospodářské aktivity spolkového státu Bavorsko. Thank you. I suppose it... Děkuji. English. A myslím, že možná bude lepší, když budu odpovídat anglicky. Určitě budeme mít příležitosti se ještě vidět, se do budoucna častěji. Samozřejmě bude záležet i nám na tom našem dnešním setkání, jak to dopadne. Ano, G20, to je proces, kterému já jsem velice nakloněn, protože v podstatě žádné alternativy podle mě neexistují. Začínalo to na úrovni guvernéru v roce 1999 v Berlíně a úrovni hlav vlád a nakonec se to v podstatě rozšířilo i na ty šéfy jednotlivých států v průběhu krize. A je to v podstatě takové první fórum globální ekonomické zprávy, řízení. Myslím si, že dokázalo, že je to nesmírně efektivní fórum v krizovém období a zmínil jste se o tom velice správně, dokázali, že i v tom mírovém období jsou schopni přijít s nějakým rámcem globální ekonomické zprávy řízení, které bude ve prospěch občanů členských států. A já si myslím, že G20 bude prostě pokračovat a fungovat dál zda je ta dvacítka, zda je toto správné, vhodné číslo, zda těch 20 zemí je těmi správnými zeměmi. Samozřejmě, že tam je určité napětí mezi legitimností a účinností takové skupiny G7. Byla nesmírně účinná, ovšem už to nebyla legitimní skupina. Viděli jsme, jak um, získávají na síle nově nastupující ekonomiky, proto jsme potřebovali větší fórum nebo je to systém OSN, to je mm, další příklad, to je stoprocentně legitimní nástroj, ovšem je na vás říci, zda jsou stoprocentně účinní. G20. Hovořil jste o dvou oblastech, jednak měnové záležitosti a finanční mm, reformní záležitosti. Ovšem je zde mnoho jiných oblastí v G20. Asi bychom neměli ty priority rozšiřovat, měli bychom nejprve splnit to, co jsme slíbili. U finančního, um, u finančního, um, finanční regulace, tam od samitu v Pittsburghu došlo ke mnoha změnám, ovšem je to dlouhodobý proces, například trialog, um, který bude dneska odpoledne probíhat o MEA, mm, eh, v podstatě jsme se k tomu zavázali v Pittsburghu, že k tomu dojde, ovšem vidíme, že tomu tak ještě není, že jsou zde určité legislativní návrhy, mm, některé azijské země, tam v podstatě ještě nedošlo k nějakému posunu ani v Latinské Americe. Čili tu hybnou sílu jsme trochu možná ztratili ve finančním sektoru, pokud jde o tu reformní stránku nebo nějakou, nějakou restrukturalizaci. A to, je, to si myslím, že je špatně, protože nemůžeme za několik let se mm, obrátit na naše občany a dojde k, zase k nějaké šílené situaci, o které bychom tvrdili, že přichází jednou za sto let a najednou zjistíme, že by k ní docházelo jednou za deset let. Právě proto bychom měli opětovně nakopnout eh, toto, eh, tuto hybnou sílu, tuto, toto momentum, které jsme zde měli my všichni jsme po Lehman Brothers se zabývali řízením ekonomické krize. Ten svět již nikdy nebude stejný, jaký byl před touto krizi. Čili Bazilej 3, to bychom měli realizovat všude na světě, systematicky se zabývat všemi finančními institucemi, deriváty, dále je to jurisdikce, která znemožňuje spolupráci a dále takzvaný shadow banking systém, kterým se musíme zabývat na základě našich odhadů FSB pokrývá 25 až 30 globálního finančního systému, tento v podstatě eh, stínový systém, čili toto jsou podrobnosti toho, o čem jsem chtěla, ale samozřejmě, že se můžu zabývat i eh, podrobnosti agendy změny v rámci světového měnového systému dobře. Pokud ne, tak se tomu můžeme věnovat později. Samozřejmě, že určitě budou ještě nějaké další dotazy, ovšem zatím nemáme čas, uvidíme. A nyní za ALDE. Nyní už eh, ano, už máte seznam, už to vypadá dobře, čili nyní kolegyně. Já jsem si chtěla zeptat na něco, co se týče jaksi komunikace nebo sdělování. Vy jste hovořilo o tom, že neexistuje alternativa. Já tomu rozumím. Samozřejmě, že neexistuje tolik mezinárodních grémí. Ale já si pamatuju, že v roce 2010 se hovořilo o tomto termínu jaksi bez alternativy jako o nejhorším slovu roku. Já si myslím, že to je něco, o čem, nebo to je v podstatě, to není ten správný způsob, jak bychom měli komunikovat s veřejností, protože vy samozřejmě eh, zdůrazňujete, jak je velmi důležitá komunikace s veřejností, ale podívejte se na to, co vlastně eh, říkáte. Vy říkáte, že jsme přišli o to momentum, ale jste si jistý, že ta demokratická legit legitimace si, legitimizace vlastně si ještě zaslouží trošičku více času. E, jak to, že si myslíte, že v rámci takových gremí, jako je G20, se vyřeší naprosto vše? Auch wenn ich sonst immer Englisch e, e, já většinou i jak si hovořím anglicky, ale proč mluvíte tak krásně německy, tak i já budu hovořit v tuto chvíli německy. Uh, ano, vy máte pravdu. Vy jste si toho všimla, že jsem řekl, že neexistuje alternativa. Ano, máte pravdu. Já jsem nicméně tím neměl na mysli žádnou jaksi obsahovou otázku. Eh, ani jaksi na G20, protože samozřejmě G20 není žádným jaksi ideálním světem, ale je to to nejlepší, co v tuto chvíli máme a proto bychom to měli co nejvíce a nejlépe využít. Vy jste také zmínila jeden velmi důležitý bod. To znamená, že to vnímání jak si trhů eh, v rámci časoprostoru je opravdu velmi rozlišné a já si myslím, že to tak i zůstane do budoucnosti, protože finanční trhy opravdu reagují blesku rychle. A když hovoříte o tom, že je třeba jak si něco legitimovat, tak na to potřebujeme samozřejmě spoustu času, protože my se v podstatě nacházíme v situaci, eh, ve které nemáme žádnou příručku, která nám řekne, jaká je ta nejlepší správná cesta do budoucnosti. V tuto chvíli já si myslím, že nicméně reagujeme možná trošičku příliš eh, pomalu. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom se zeptali také na to, jaká je ta střednědobá vize, to znamená, kam se ubíráme. Neměli bychom reagovat tak hekticky jenom kvůli médiím. Je třeba se zamýšlet nad tím opravdu, kam směřujeme. Samozřejmě je třeba se zamýšlet eh, nad demokracií a její legitimitou. Já se vždy ptám, jak to, že G20 nemá žádné jaksi eh, odpovídající doprovodné parlamentní schromáždění proč jak si v souvislosti se setkáním G20 neexistuje žádné jaksi národní schromáždění. Mezinárodní schromáždění, to je v každém případě také jedna možná taková problematická věc. Ale tady hovoříme o velmi složitých věcech, protože a o tom jsme již hovořili, když jsme zmiňovali například hospodářskou zprávu a řízení, tak tady budeme muset samozřejmě ještě více pracovat, protože velmi často v podstatě ta zodpovědnost těch eh, národních parlamentů je převáděna na Evropský parlament, ale to není vždy úplně, to není správné, když já to samozřejmě chápu, ta debata musí dál pokračovat, ale zdali by tady například eh, neměla trošičku se víc ještě zapojovat rada, to nevím, to ještě bude jistě předmětem diskuse. A teď pan Ivo Strejček, EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Asmusene, já bych eh, se vás ráda zeptal na otevřené spolehlivé zdroje Deutsche Presse Allgemeine Zeitung. Víte, že se vás budu ptát, abyste se vyjádřil k rozhovoru pana Schäublese pro Frankfurter, kde tvrdí, že odpisy budou možná nutnosti v případě řeckých držitelů obligací a také DPT tvrdí, že německá vláda zvažuje plán, který by představoval 60% odpisy v případě řeckých dluhů. Tohle se v tom článku uvádí. Já se chci zeptat, jak se k tomu vyjádříte. Jsou to dvě velmi důležité informace. I mean, I'm Já se mohu eh, vyjádřit v tuto chvíli k připomínkám německé vlády. Pokud se v budoucnu nám bude dařit lépe, tak se už tímto způsobem chovat nebudu, ale v tuto chvíli ano. Vnímám to jinak. O tom vás mohu ujistit. Můj ministr v tomto článku tvrdil, že se musíme podívat zpět na řešení, které hlavy státu a vlád navrhly na 27. Tehdy byla učiněna předběžná dohoda a výstupy této dohody dále platí a to se týká hodně eh, zapojení soukromého sektoru, to znamená řeckých držitelů dluhopisů. On vůbec eh, nespochybňoval posílení eh, mechanismu novými nástroji. To je naprosto nutné. To je to, co se v tuto chvíli odehrává na Maltě a na Slovensku. On položil dotaz, zda na fiskální straně je třeba dospět ke konečnému cíli. V tuto chvíli je to eh, udržitelná dluhová situace Řecka, takže postupujeme vlastně opačně. 21%, což bylo dohodnuto v červenci, otázka ní stačí to stále ještě? A on říká, počkejme ještě na analýzu dluhové stability trojky, která zpracovává zprávu o dodržování eh, požadavků a předpokladů v Řecku a teprve potom budeme schopni učinit závěry. Musíme se chránit tím takzvaným firewall, Musíme vše dobře načasovat, pořadí jednotlivých kroků musí být správné a musíme postupovat velmi obezřetně na finančním trhu. To znamená, že se musíme zvláště vyvarovat situace, kdy by došlo k nesplácení. Tak toto pojal. Také jsem viděl zprávy agentur ohledně určitého čísla, škrtu, který je nutný. Já se k tomu ještě nebudu vyjadřovat, protože Trojka stále ještě jedná v Aténách a zpráva o udržitelnosti dluhové situace ještě není k dispozici. A jak říkám, my se musíme v prvé řadě zamyslet nad tím, co musíme udělat, abychom dospěli k situaci, která je dlouhodobě finančně a dluhově udržitelná. Takže v tuto chvíli nemohu potvrdit vůbec žádná čísla, protože stále ještě ta situace nenastala a my nemůžeme na základě toho, co máme, zkoumat jednotlivé údaje v rámci našich modelů. Děkuji a prosím, ře, eh, prosím zelené. Milý pane Asmusene, vy jste jistě tou ústřední osobou pro politiku pro finanční trhy v Německu a já jako zelený, musím říci, že jste opravdu tak barevný jako duha, protože vy jste pracoval eh, jako velký um, jaksi mm, zástupce keynesiánské filozofie pro soukromý sektor, vy jste pracoval i ve státní sféře, vy jste toho přežil opravdu velmi mnoho. A před krizí jsme si mohli přečíst dokonce i vaše články, které podporovaly více liberalizace. Vy jste se v podstatě účastnil i různých jaksi lobistických e, iniciativ, které částečně i selhaly a vy jste hrál také ústřední e, roli ve chvíli, kdy se hovořilo o mm, jaksi řešení bankovní krize, o které se v Německu tolik nehovořilo. Vy máte ale zároveň také zkušenosti eh, jako člen německého spolkového sněmu a musím v tuto chvíli říci, že my bychom byli velmi rádi, kdyby nás v ECB v budoucnosti zastupoval více pragmatik než dogmatik. Nás by to opravdu velmi těšilo. Nicméně v tuto chvíli nebudete již pracovat na ministerské úrovni, budete pracovat v nezávislé organizaci. A jakým způsobem budete jednat, když v rámci trojky budete stanovovat podmínky pro členské státy, protože ECB byla vždy organizace, která byla velmi přímá, velmi přísná, organizace, která tolik nezohledňovala společenské a sociální podmínky ve Španělsku, v Irsku a tak dále. Jak zajistíte, aby ta krizová opatření zohledňovala i sociální situaci v těchto státech? Milý pane poslanče, tak já se v první řadě vyjádřím k té první části vašeho projevu. Nebudu v tuto chvíli hovořit nebo zmiňovat se o tom článku z roku 2006. Ano, je možné, že tam byla v tomto článku jedna věta, která je velmi nevhodná v tomto kontextu, nicméně schrnuto. Ano, je pravda, že všichni, kdo se účastnili nějakým způsobem té finanční krize nebo se snažili tu finanční krizi zachránit nebo vyřešit, tak v podstatě investovali do prázdna. Šlo o hospodářskou krizi takového kalibru, který nikdo z nás eh, neočekával. A je samozřejmě jasné, že je velmi důležité, abychom se všichni byli schopni poučit z takovýchto situací. A ty zkušenosti, které jsme si odnesli, tak my samozřejmě víme, že jaksi slepá důvěra vůči bankám je stejně špatná jako slepá důvěra vůči státu protože tady hovoříme samozřejmě i o mezinárodních organizacích, která, které stanovují určité podmínky, určitá kritéria. A to samozřejmě platí i pro finanční hospodářský sektor. Tady nesmíme ustupovat, to je jasné. Ano, my jsme trošičku přišli o tom momentum, o tu nejlepší jaksi chvíli. Tady o, o tom hovořil i pan Bulman, když zmiňoval Bazilej 3. Ano, tady jsme prostě udělali chybu a neseme za to vinu. Co se týče vaše konkrétní, vaší konkrétní otázky, jakým způsobem se budeme v budoucnosti chovat? Vy jste v podstatě tady pochválil jednoho pragmatika. Vy víte, že v Německu to úplně vždy tak pozitivně vnímáno není ale já ho v evropském a globálním kontextu vnímám jako něco velmi pozitivního. To znamená, že ano, Němci se bude, budou muset ještě ponaučit. Ano, protože tady hovoříme o tom, že úrokové sazby jsou pro někoho stále příliš nízké, pro někoho stále příliš vysoké, ale je třeba se podívat na ty údaje, podívat se na to, jaká je situace a poté tedy učinit nějaké kroky. Ale ale empirická práce je vždy výchozím bodem pro všechno, ve chvíli, kdy chceme samozřejmě dosáhnout určité stability. Co se nadále týče konkrétní pozice nebo postoje v rámci trojky, já si myslím, že ano, tady musíme být přísnější, musíme být tvrdší. To ale neznamená, že to tady budeme eh, v podstatě srovnávat nebo stavět na stejnou úroveň jako jaksi chladný postoj k sociálním podmínkám, protože není nic méně sociálního než vysoká inflace a nevyrovnané rozpočty protože i Mezinárodní měnový fond tady nastavil laťku velmi vysoko když si například eh, porovnáte i tu azijskou krizi s tou současnou tady, eh, s tou současnou tady v Evropě, tak eh, v podstatě vidíte, jakým způsobem se musíme chovat k, k zemím jako Řecko a Itálie. My jsme už překročili vymezený čas, měli jsme pět minut, všichni překročili čas, jak Tazající tak ti, kteří odpovídali. Chci upozornit, že dále máme limit čtyři minuty. Jürgen, prosím. GUE. It's okay. Yeah. Je to tak v pořádku, slyšíte mě? Dobrá. Pane Asmusenem, jak vy víte, tak Evropský parlament nedávno odsouhlasil balíček hospodářské zprávy a řízení. Hovořili jsme o makroekonomických eh, nevyrovnanostech a vy víte i samozřejmě, jaká je situace v Německu, je velmi pro problematická. Pan Flasbeck, velmi známý ekonom, o tom hovoří o těchto nevyváženostech jako o hlavních problémech. Nicméně německá vláda s tímto mm, s tímto aspektem, který se týká jaksi těch toho vývozu nebo nadměrného vývozu, tak eh, německá vláda to nevnímá jako zásadní problém. Co si vy myslíte, jakým způsobem by se měly v tuto chvíli chovat ty největší ekonomiky v Evropské unii tak, aby v podstatě kontrovaly této tendenci eh, těmto eh, nadměrným eh, vývozům a nevyváženostem. Jak pomoci těm mladým lidem, kteří v tuto chvíli jsou na ulicích a kteří protestují? Jak pomoci jim a jak se chovat? Děkuji. Já eh, se budu snažit být opravdu co nejstručnější. Ano, v tuto chvíli je opravdu velmi důležité, aby aby makroekonomické nevyváženosti bylo, byly daleko více zohledňovány v budoucnosti. To je opravdu jedna z těch nejhlavnějších příčin této krize, ve které se nacházíme. A proto je to jasný krok vpřed. Tento dohled nad makroekonomickou nevyrovnaností, nad nevyváženostmi. Je velmi důležité tedy tento sektor podrobit velmi přísnému dohledu. Nicméně, já si myslím, že tady ten dohled by měl být asymetrický. To znamená, že se musíme zaměřit na oblasti, kde ty deficity jsou hlavně v oblasti konkurence, schopnosti. To neznamená, že tyto členské státy v tuto chvíli musí něco udělat. Oni samozřejmě musí hlavně posílit svůj vnitřní trh, a tady mám na mysli například eh, katalog strukturálních eh, reform. Já už jsem se na to snažil odpovídat. To znamená, že jde hlavně o systém vzdělávání, o sektor služeb, jde také o vývoj a výzkum, jde také o pracovní trh a já jsem zdůraznil právě to slovo práce v tomto dokumentu. Vy jste se ptal nebo zmiňoval ty protesty v některých zemích eurozóny. Já si přeci jen myslím, že to je opravdu varovný signál, a to pro všechny. To pro všechny lidi, ať jsou na jakékoliv eh, politické frontě, protože my víme, jaká je nezaměstnanost ve Španělsku. Až 45% u mladých lidí. A já, když se podívám na ty záběry ze Španělska, tak vidím, že většina z těchto lidí jsou dokonce mladší než já. Většina z nich je mladší než já. A to je opravdu varovný signál. A proto právě vzdělávací systémy, přístup ke vzdělání, ať už člověk pochází odkudkoliv, tak to je samozřejmě naprosto ústřední a stěžejní téma musíme zajistit, aby všichni mohli být součástí vzdělávacího systému. To začíná už v mateřských školkách a my musíme právě tyto vzdělávací veřejné systémy e, podporovat a to také se odráží v mém dokumentu. Já jsem se snažil být co nejstručnější. Um, e- Děkuji a za APP, e prosím. Děkuji. pane Asmusene. Já v tuto chvíli se nechci vrtat ve vašem životopise, protože my víme jednoduše, že jste profesionál. Čtyři krátké otázky. V první řadě nezávislost eh, Evropské centrální banky byla trošičku spochybněna kvůli nákupu státních dluhopisů. Dále vy jste hovořil o tom, že EFSF potřebuje nové nástroje. Poté, co pan Triše eh, jaksi eh, určitá opatření odmítl, jaké nástroje by to tedy měly být? Dále otázka cíle na Evropské Eh, jaksi cíle Evropské centrální banky, to znamená cenová stabilita a stabilita finančních trhů. Co si myslíte o eh, cílech, tak jak si je stanovil FED. A co se týče paktu stability a růstu, pan Bulman o tom již hovořil, eh, říkal, že velmi často to byly právě národní státy, členské národní státy, které eh, tyto tendence zablokovaly. A teď hovořím o situaci z roku 2002-2003, tehdy už jste byl na ministerstvu financí eh, Spolkové republiky. Je to nějaká metoda společenství, na kterou se v tuto chvíli již zapomíná, a ne nebo eh, jsou to opravdu ty členské státy, které to blokují. Eh, jak vy vnímáte v tuto chvíli potřebu koncenzu v souvislosti s regulací finančních trhů. Máte již nějaké návrhy, protože vy jste sice hovořil o G20, to je sice skvělá myšlenka, ale možná, že by stačilo, kdyby již ty v tuto chvíli stávající struktury, například i Evropský parlament, byly brány jednoduše trošičku více vážně. Já si myslím, že nakonec to bylo osm otázek, pane Lange, ale já se budu snažit být opravdu co nejrychlejší. Vy se ptáte na nezávislost Evropské centrální banky, hlavně ve světle těch současných programů. Co se týče jaksi nezávislosti centrální banky, tak ta je prostě jednoduše nutná v rámci, v rámci dnešního moderního hospodářského systému. To ale neznamená, že nezávislost a zodpovědnost jsou dvě různé strany jedné mince. Co se týče Co se týče právě rozhodnutí pro pakt růst a stability, tak tady, jak si se bylo nebo tady nedošlo k došlo k určitému ovlivnění nebo dopadu na nezávislost eh, Evropské centrální banky, protože tady došlo opravdu k, k mnohým dysfunkcím v různých oblastech eh, hospodářství a to byly jaksi oblasti, které byly zcela zásadní pro celou stabilitu hospodářství. A z mého úhlu pohledu šlo o opatření, která jsou časově omezená a jde o aktivity, které nebudou vyvíjet žádný tlak na ceny. Co se týče záchranného Evropského fondu EFSF, já si myslím, že tady potřebujeme okamžitě ty čtyři hlavní instrumenty, to znamená e, nákupy na primárním a sekundárním e, trhu, za třetí rekapitalizace bank a to prostřednictvím centrálních vlád a poté samozřejmě ještě preventivní opatření, abychom zabránili šíření této nákazy. A tady musíme být opravdu co nejefektivnější ve využívání EFSF. Ale teď jaksi bez přístupu k likviditě Evropské centrální banky. A to si myslím, že také je velmi důležité v souvislosti s článkem 123 smlouvy. Také se ptáte, zda by nebylo smysluplné, kdyby Evropská centrální banka měla nějaký katalog opatření jako FED v USA, byly by to v podstatě takové priority, které by měly stejné, stejnou hodnotu, ale to pro mě jaksi v tuto chvíli jaksi není aktuální, protože Evropská centrální banka má smou, svou smlouvu, má svůj mandát a myslím si, že odpovídají té současné situaci a potřebám. Dále jste se také ptal na pakt stability a růstu. Uh, také jste se ptal na regulování finančních trhů. Já si myslím, že to je opravdu nutné ve chvíli, kdy ho- hovoříme o koordinaci finančních, tedy pardon, daňových politik ve chvíli, kdy hovoříme v angličtině o ownership, tak to je přesně to, co já mám na mysli. Musíme to začít považovat za vlastní. To znamená, musí dojít tady k nějaké schodě v rámci fiskálních politik mimo jiné a to je opravdovou nutností. Nicméně se to týká samozřejmě i regulace finančních trhů finanční trhy se týkají vnitřních trhů všech 27 členských států. Nicméně, co se týče těch fiskálních politik, tak lze předpokládat, že ta propojen, propojenost v rámci eurozóny mezi státy bude větší. To znamená, že tady je možné, že ta situace nebude úplně stejná ve všech členských státech. To znamená, že tady hovoříme jaksi o té měnové unii, o těch 17 členských státech. Nicméně to není jaksi izolovan, izolovaný prostor a Estonsko bylo jasným důkazem po té, co jaksi přistoupilo k eurozóně protože vidíme, že i takové státy se mohou stát součástí eurozóny. Vy jste zmínil metody společenství. Vy jste zmínil to, že je velmi důležité, abychom měli ten takzvaný ownership, aby se to týkalo opravdu a aby z toho vycházely hlavně vlády všech členských států. Um, no. Děkuji, Antone, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já si samozřejmě velmi vážím vašich zkušeností a také vašich odpovědí. Poprvé je zde někdo, kdo může jaksi s takovou zkušeností sednout do výkonné rady Evropské centrální banky. Co se týče cenové stability, myslíte si, že v tuto chvíli existuje riziko inflace? protože my jsme nedávno posílali jaksi naší delegaci do USA. Myslíte si, že tedy ty nízké úrokové sazby by mohly vyřešit tu současnou, eh, ten současný problém zadluženosti? Myslíte si, že tedy ty nízké úrokové sazby budou efektivnější než eh, jaksi nová opatření v rámci sociální politiky nebo hospodářské politiky? A dále, co se týče vztahu Evropské centrální banky a budoucího nástroje stability Evropské unie, myslíte si, že tady neexistuje žádná možnost přímého financování? Myslíte si, že tady to financování bude muset pocházet z jiných zdrojů? Ich hoffe, ich habe in i hope that I got your question right in the Doufám, že jsem to pochopil správně. Pokud jsem to nepochopil, tak eh, se ozvěte a řekněte mi, že nereaguji přesně na to, co jste chtěli slyšet. Otázka zní, jak vypadá výhled, co se týče inflace? Tím jste začal. Já bych to uvedl takto. Údaje k inflaci za eurozónu se pohybují kolem 3%, což je zcela zřejmě nad limitem cenové stability dle požadavku ECB. Pravděpodobně se bude tato hranice držet ještě nad dvěma procenty po několik měsíců, ale potom se můžeme dostat do pásma 2%, což eh, se uvádí jako ta hranice v rámci stabilizačního mechanismu. Čili lze říci, že riziko týkající se inflace v eurozóně je vyvážené vzhledem k tedy k dané stávající situaci. Pak jste se ptal na politiky v Spojených státech a eurozóně. ECB a Fed mají úplně jiné mandáty. Americká centrální banka má jiný mandát. Máte naprosto pravdu, co se týče mix postupů na té mikroekonomické úrovni. U nás Evropská centrální banka má omezený, ale důležitý mandát. Má primárně zajišťovat cenovou stabilitu. V této věci se může zasadit o další vývoj Evropská centrální banka. A pak vlády jednotlivých států mohou ovlivňovat v širším hledisku eh, jednotlivé měnové politiky, což přispívá k růstovému potenciálu, pak je zda nastavení mest. Tohle se děje v rámci jednání mezi zaměstnavateli a odbory. V jednotlivých zemích se to odehrává různým způsobem. Všichni musí přispět, přispět svým dílem. Nemělo by se to zaměňovat. A proto si myslím, že článek 123 smlouvy je zcela zásadní. Zde se zakazuje měnové financování fiskálních operací. To není až tak o tom textu jako takovém, jako spíše o duchu těchto slov. Potřebujeme oddělit měnovou politiku a její funkce a mandát a fiskální politiku a příslušnou funkce a mandát. A je potřeba se na to dívat velmi transparentně a proto si myslím, že tento článek je klíčovým pilířem celého rámce ehm, měnové politiky v Evropě. Děkuji. Děkuji. Ale Schmidt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Asmusene, vy jste eh, v centru dění v této věci a v Německu jste klíčovým aktérem. Německo má zvláštní povinnosti, zvláštní závazek v rámci Evropské unie, v rámci zvláště eurozóny. Tak se chci zeptat, řekl byste, že německé vedení se zhostilo těchto povinností v rámci G7. Já jsem švédský poslanec, my jsme mimo eurozónu. Chci se zeptat, jestli by bylo vhodné, aby euro v této situaci přijali další země? Byl byste pro? Kdybych se zeptal vás a zeptal se vás na svoji zemi, zda by bylo vhodné, aby další země přijaly euro. Prosím, děkuji. On your first... K první otázce. Zda se německé vedení zhostilo svých odpovědností a povinností, zda udělalo, co je třeba. V dané krizi odpověď zní ano, udělalo. Ale musím říci, že hlavním principem bych se kterým bych se řídil ve své práci, pokud získám tuto funkci, by bylo to, že bych nekritizoval německou vládu za nic, co německá vláda udělala v době, kdy já jsem byl státním úředníkem německé vlády. Tohle se může v budoucnu změnit, kdy budou politiku německé vlády vyhodnocovat z pohledu ECB. Nebylo by ale z mé strany lojální, abych jako stávající státní úředník řekl, děláte to špatně. Já musím udělat tlustou čáru mezi minulostí a budoucností. Já si myslím, že to je jediný možný způsob. Pak eh, rozšíření mě nové unie. Já bych měl tendenci citově říci, že pokud by země, jako je Švédsko se svojí fiskální politikou chtěla stoupit, tak bych asi řekl, vítejte, ale odpověď takto položená není správně. Odpověď zní, že měnová unie není uzavřená, máme zde čtyři konvergenční kritéria, která je stále neustále e, potřeba vyhodnocovat, takže je třeba neustále kontrolovat statistické údaje, to jsme se už z minulosti poučili, že je potřeba dělat. A jsou zde dva další závazky. Smlouva říká, že dva roky je potřeba o této věci jednat a to je podle mého názoru dobrý postup. To je ale oficiální odpověď. Čistě, iracionálně, intuitivně bych vám řekl, pokud splníte konvergenční kritéria, tak já bych byl rád, aby země jako je Švédsko vstoupila do měnové unie. Je to odpověď, která je založena spíše na sympatiích, než že by to byla stoprocentně formální odpověď. Ano, já věřím v budoucno eurozóny. Estonsko vstoupilo teprve nedávno a já mám dojem, že jsou spokojeni s účastí v klubu. Ale pokud jde o další, tak eh, to je potřeba zvážit. Navíc v Estonsku je podpora veřejná mnohem vyšší než je v Německu. Eh, důležité je naplnit hospodářské předpoklady, ale pokud vstoupíte do našeho klubu, tak je třeba se podílet na našem rozhodování. Na to nezapomínejte. Děkuji. Děkujeme. ECR už dokončili veškeré otázky, takže k zeleným sve nemáš ještě něco, to už je jenom na tobě, to už není povinná otázka. Já bych umožnil kolegům prostor, chtěli by vystoupit. EPP, myslím, oni už rovněž dokončili své kolo otázek, ano, vyčerpali. Má, máme čas, máme čas, pokud bys chtěl. Dobře, dobře. V tom případě ještě jedna otázka. Trochu jsem zmaten. Ty vaše názory na měnovou politiku, možná byste nám to mohl trochu ještě objasnit. Především jeden dotaz, který mě překvapil v podstatě od samotné krize, když hovoříme o definici inflace, která je založena na inflaci spotřebitelských cen. Ovšem, my jsme viděli problémy i na straně aktiv a cen aktiv. Myslíte si, že ECB, banka, by měla změnit nebo nějakým způsobem změnit svůj koncept cenové stability, jelikož eh, tam vidíme takovou tu um, zásadní fluktuaci cen? tím, že jsme vás jaksi zmátl, tak to asi jsem něco neudělala dobře. Já jsem se snažil v tom úvodním vystoupení hovořit o tom, že ty cenové bubliny eh, v cenách nemovitostí, které v podstatě byly způsobeny úvěry a tak dále, že nebyly eh, považovány nebo zvažovány v rámci monetárních politik eh, po dlouhou dobu. Čili já jsem se snažil nastínit to, co bychom měli udělat, nebo co by, jsme, co by za dané situace se mělo udělat. Měl jsem to možná trochu objasnit. Definice cenové stability, ten index harmonizované spotřebitelské ceny, to je podle mě nejlepší, to je transparentní, je to srovnatelné nejenom v Unii, ale i ve světě. pokud bychom to nedělali, tak si myslím, že bychom eh, ztratili mnohem více transparentnosti, než získáme. I přesto, v podstatě eh, my jsme museli upravovat od roku 2007-2008 i celkové ceny eh, a vůbec index cen na globálním, z globálního hlediska, který se dotýká nemovitosti a aktiv, čili já v současné době spíše, spíše v podstatě mm, jdu proti tomu hlavnímu proudu. Ehm, my jsme na samotném počátku a proto se musíme podívat na to, jaké nástroje máme k dispozici. Musíme udělat hodně analýz celé situace, protože pokud budeme využívat ten starý princip, budeme-li mít více než jeden cíl, musíme mít teoreticky více nástrojů. Čili pokud máte hlavní nástroj, jakožto centrální banka, a to je úroková sazba, snažíte se dosáhnout cenové stability, tak tam se můžete dostat do problému. Já v této oblasti nemám dostatek ještě informací, asi bychom měli makro mm, obezřetnostní mechanizmy ještě proskoumat eh, v tomto ohledu. Literatura to ale hovoří, o tom hovoří jasně. Teoreticky ovšem jasná konkrétní řešení, tam nás čeká ještě hodně práce. Podívat se na inflaci eh, cen aktiv, eh, jakým způsobem to má dopad na rizika, na cenovou stabilitu. To si myslím, že je správný přístup. A ECB stojí na dvou pilířích, jak víme, v rámci svého měnového konceptu. Tato strategie se zaměřuje na ekonomickou část a zároveň na měnovou část. Před několika lety jsme zjistili, že větší pozornost jsme věnovali tomu ekonomickému pilíři měnové strategie. A najednou se mm, to na těch vahách spíše dostává k monetárním politikám, spíše takový vyváženější přístup. Jsme schopni Mm, do toho zahrnout ten růst a i mm, zadluženost, úvěry, když mm, zkoumáme inflaci cen aktiv. Děkujeme. Elisa má slovo. Budu mluvit portugalsky, pokud mohu. Děkuji za slovo. Děkuji za to, že jste mezi námi. Vítám vás mezi námi ráda. Vítám i to, co říkal náš kolega Gozes. To znamená potřeba, aby tady existoval nějaký jasný balíček opatření. A já mám takový pocit, že v tuto chvíli jsme v takovém začarovaném kruhu, protože v tuto chvíli hovoříme o potřebě rekapitalizace bank. Uh, Nicméně za tuto rekapitalizaci budou zodpovědné členské státy, ale většina členských států v tuto chvíli má problémy s nadměrným deficitem. A banky jsou stále těmi prostředníky zadluženosti, to znamená mezi bankami a státním dluhem existuje začarovaný kruh, který je třeba rozbít. V tuto chvíli já vidím, že Evropská centrální banka je právě mezi dvěma mlínskými koly. To znamená, na jedné straně máme ty příliš eh, velké banky, které je třeba zachránit nebo nelze nezachránit a potom příliš velké státy, velké ekonomiky. Vaše pozice v tuto chvíli je opravdu velmi složitá. To znamená, že na jednu stranu bychom měli být schopni určitým způsobem pokročit, měli bychom vyřešit bankovní krizi komise hovořila o tom, že předloží legislativní návrh, ale myslím si, že tady jde opravdu o velmi naléhavé téma, protože ve chvíli, kdy hovoříme o tom, že banky vlastně budou financovat naše vlastní eh, řešení, to znamená, že nakonec to stejně bude daňový poplatník, tak jakým způsobem my vlastně budeme financovat tuto, tu, tento státní dluh? Jak vykročit, jak vystoupit z toho začarovaného kruhu. Jak chceme zároveň jak si zachraňovat eh, řecké banky a zároveň budeme říkat, že ty finanční zdroje stejně budou eh, zkráceny minimálně o 30%. Já vím, ten problém je opravdu velmi komplikovaný. Já bych ale ráda věděla, co bude součástí tedy tohoto balíčku těch konkrétních opatření. Já bych byla velmi ráda, kdybyste nám trošičku více vysvětlil, jak, jakou roli právě v tomto kontextu by měla hrát Evropská centrální banka. No, Děkuji za tuto složitou otázku. Souhlasím s tím, že po roce a půl této krizové situace v eurozóně potřebujeme změnu nálady, protože jinak prostě ztratíme důvěryhodnost. Máte pravdu, musíme v podstatě tento začarovaný kruh prolomit fiskální pozice některých států, banky, reálná ekonomika, poté se nám to vrací prostřednictvím daní nebo naopak nedaní zpátky státu. Čili tento začarovaný kruh musíme prolomit. Situace je trochu podobná z roku 2008, zase v jiných aspektech se liší. To, co je odlišné, je to, že v roce 2008 ten problém začal s kvalitou rozvahy nebo těch nerozvahových, podrozvahových aktivit některých bank prostřednictvím různých záchranných balíčků, které se dostaly poté do rozvahy státu. Začínalo to toxickými aktivy. V letošním roce je to fiskální pozice státu. Tam začíná problém. solventnost eh, státních dluhů, to už nebereme eh, jaksi jako věrnou minci. Musíme a to, pokud nezajistíme to, že si to uvědomuje, tak v podstatě mm, poškodíme eh, bilanci jednotlivých bank. Čili nyní by měl reagovat stát vůči bankám a v tom je ta situace odlišná. nesmíme tvrdit, že státní dluhopisy jsou toxické, že bychom se měli očistit do těchto toxických aktiv. Pokud bychom se o to pokusili, tak bychom prohráli. Musíme najít nějaké jiné řešení než řešení z roku 2008. já prosím vás, nechci zmiňovat žádná čísla s ohledem na jakékoliv škrty, já prostě chci dosáhnout řešení, které by umožnilo udržitelný, udržitelnou zadluženost Řecka. Ten balíček, na který se ptáte, a role ECB. Potřebujeme komplexní balíček, na kterém se musíme dohodnout zároveň, a doufám, že to bude spíše dřív než později, protože to riziko nákazy se šíří. Tento balíček musí obsahovat eh, důvěryhodné řešení pro Řecko na fiskální straně a zároveň a to ještě víc platí pro tu stranu konkurenceschopnosti. Jaký je business model pro Řecko? Jakým způsobem by tato země mohla růst? Řecko bylo příliš dlouhou dobu takovou nejvýchodnější výcpou západního světa, v podstatě nejvýchodnější země, kde jsme mohli fungovat na základě evropského modelu. To ovšem již neplatí. potřebuje nový model a potřebujeme ty firewally s posíleným nástrojem finanční stability a jiných nástrojů, které umožní tuto stabilitu. Třetí prvek Nesmíme umožnit stigmatizaci. Rekapitalizace bank, včetně zajištění jejich krátkodobých finančních potřeb. Čtvrtá věc. Potřebujeme důvěryhodnější ekonomické a fiskální politiky nejenom v zemích, které se potýkají s problémy, ale i v zemích, které potenciálně mohou být ohroženy tímto rizikem. I některé velké země musí být proaktivní v tomto ohledu. A pátá věc, Musíme určit jasný směr, kam se Evropa ubírá. Potřebujeme strukturu určitého řízení, které, která bude mít jasné zacílení na celou eurozónu a její směřování. A když vezmeme v potaz všechny tyto prvky, a propojíme je, tak ať už tomu hovoříme větší integrace nebo hospodářská vláda, řízení. Co to znamená? Znamená to to, že bohatší země budou muset platit více a déle pro chudší země a nejde pouze o tříleté období. Další věc, tak abychom kompenzovali tuto situaci, musíme využít intruzivní vnější kontrolu národních fiskálních politik. A to mě vede k větší politické unii a o tom to vše je. Otázka zní, kdo má mandát pro dosažení takové unie. To je, leží na bedrech členských států, jejich parlamentů, národních vlád, Evropského parlamentu. ECB hraje důležitou, ovšem pouze omezenou roli a omezený mandát. Musí přezít odpovědnost za cenovou stabilitu a stabilitu finančních trhů, čili role banky ECB je důležitá, ovšem omezená. Je to součást celkového obrázku. Pokud ostatní zúčastnění nesplní svou roli, tak bude pro ECB nesmírně obtížné udělat vše, co je v jejich silách. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě velice stručná otázka, protože už nemáme čas. V některých z vašich reakcí jste se zmínil o finančních službách, o tom, aby jsme je prováděli do maximální míry na úrovni 27, ovšem, že bychom možná některé aspekty měli provést na úrovni 17, to znamená eurozóny, tam, kde v podstatě jde o stabilitu eura. Proto se ptám, co jste měl na mysli na té úrovni 17? Asi ano, chápu nějaká řešení krizová a tak dále, banky, ovšem, co jiného? Co jiného v rámci ostatních finančních služeb? Only reason to... Jediný důvod z hlediska těch stávajících 17 zemí je ochrana naší měny a já udělám maximum na úrovni 27 států, pokud jde o finanční stabilitu, protože vy víte lépe než já, která finanční centra se nacházejí i mimo eurozónu a která budou velmi významná v blízké budoucnosti. To je aspekt, na který se často zapomíná. Když hovoříme o postupu srovnávání nesrovnalostí v návaznosti na otázku pana Kluteho, tak tento postup je jádrem hospodářské politiky, nejenom fiskální politiky. A já bych řekl, že tohle platí, protože nedostatečné uchopení hospodářské politiky bylo selháním stávajícího paktu stability. Nesmíme ale zacházet do extrému. Je vždycky třeba provádět pečlivou koordinaci, hlavně v oblasti eurozóny. Musíte hledat bod, kdy se střetnete s působením vnitřního trhu. Postupujeme podle Eh, systému srovnávání nesrovnalosti a hledáme tyto hranice. A moji kolegové tohle znají. Hledáme vlastně společný trh, to je takový vedlejší produkt toho, čím se zabýváme, jako ti, kteří tvoří hospodářské politiky. Pokud jde o finanční stabilitu, tak já jsem již říkal, že bych stál o to, aby se pravidla vztahovala na všech 27 zemí byly by to, bylo by to ku prospěchu eh, společného trhu, ale zároveň by to zajistilo dohled pro všech 25, 27 zemí. Bylo by lépe to uchopit na úrovni 27 států než na úrovni 17 států. Potřebujeme moudře postupovat a vymyslet, co můžeme udělat v rámci ESF e, a ESP, což je rada, která v tuto chvíli teprve začala působit a vydala své první oznámení, takže pravidla pro regulaci finančních trhů, ta by měla fungovat na úrovni všech 27 zemí. Jenom tam, kde se jedná o společnou měnu, bych se byl ochoten omezit na 17 zemí ale v ostatních otázkách, ať spolupracujeme s těmi, s kterými spolupracovat můžeme. Paní předsedkyně, já stále ještě nevím, co jste přesně měl na mysli, ale možná časem se to dozvím. Každopádně děkuji. Odpovídal jste velmi kompetentně a v tuto chvíli vás musíme poprosit o opuštění sálu. Všechny ostatní poprosím také o opuštění sálu, protože nás čeká jednání za zavřenými dveřmi, kde budeme rozhodovat o vašem osudu. Děkuji.